nesen žádné zámitky a e, pokud sám e, čestně prohlásí, že nejsou žádné překážky e, vůči tomu, aby se mohl zhostit své úlohy poslance parlamentu a že jeho právní postavení je slučitelné s touto úlohou, tak bude zde přijat. Ehm, rovněž vás chci informovat, že v souladu s článkem 3, eh, odstavci 3 a 4 eh, právního výboru od 1. února pana Marka Demes Makera ehm, a e, předkládám tento mandán vám k posouzení. Jsou námitky? Ne. E, tímto je tedy platnost tohoto mandátu potvrzena. Paní Marta Andrá se mi sdělila, že od 25. února už nebude e, členkem frakce Evropa svobody a demokracie z frakce SAD jsem dostal požadavek na jmenování